té skupiny. A za druhé, Rozprava o přistoupení Bulharska a Rumunska k šenkenské zóně eh, také budou zahrnovat ústní eh, otázky, které předložili ALDE, GUE, NGL a EFD. Bod 3. Rozsah rozpravy o situaci v Jemenu a v Bahrajnu eh, bude rozšířen a zahrne rovněž Syrii a Egypt. Eh, tedy situaci v Syrii a v Egyptě. A čtyři prohlášení místo předsedy komisař, místo předsedkyně komise, vysoké představitelky eh, eh, proběhne po rozpravě o situaci v Jemenu, v Bahrajnu, v Syrii a v Egyptě. A o usnesení se bude hlasovat na druhé plenárce říjnové, tedy ne zítra. A Mm, takže hlasovat se bude na příští eh, plenárce. A eh, jednominutové projevy eh, mm, proběhnou po bodu, který se týká Ukrajiny. A závěrem schůze je prodloužena až do 22 hodin dnes večer. Čtvrtek. Zpráva paní Bowles o jmenování člena výkonné rady Evropské centrální banky bude zahrnut, tento bod bude zahrnut do doby hlasování, není žádný termín pro pozměňovací návrhy, ptám se, zda jsou nějaké poznámky, připomínky, nevidím žádné. A e, tímto se dostáváme k té navrhované změně. Ano, samozřejmě pan Golniš. Děkuji, pane předsedo. Já mám takovou poznámku, která se týká dnešního programu. E, zde se, stanov, zde se hovoří o tom, že bychom měli diskutovat o situaci v Jemenu a v Bahrajnu a to bylo rozšířeno o Syrii a o Egypt. Tyto otázky jsou velice významné, ale týkají se států, eh, které, mm, které se to přímo nemělo týkat, protože dnes armády eh, členských států v rámci NATO nadále eh, zabíjí mm, poslední zastánce režimu, což jde za rámec mandátu OSN. Já nevím, kolik ještě obětí chceme dnes, teď. Nevím, kolik ještě obětí E, vznikne kvůli evropským bombám. Já si myslím, že bychom měli tuto otázku řešit. E, my e, tedy přece nejsme pouze ozbrojenou paží rukou NATO či Spojených států amerických. Děkuji. Postoupíme nyní k návrhu Evropské strany lidové, která se týká lhůt pro podání návrhu na usnesení, co se týče té diskuse k Jemenu, Bahrajnu, Syrii a Egyptu. EPP žádal